Monsieur le président. Pan předseda. Mesdames et messieurs, la séance est reprise. Dámy a pánové, budeme pokračovat v zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání vám byl rozdán. Máte nějaké připomínky? Nevidím. Zpráva, tedy pardon. Zápis je tedy přijat. Máme tady nyní několik eh, rezolucí k případu Širiny Ebady a nyní tedy dávám slovo zpravodaji. Pane předsedo, pane komisaři, který jste právě přišel, pro následování nositelky Nobelovy ceny paní Širin Ebady je pouze jedním z příkladů